Ladies. Dámy a pánové, když dovolíte, dívám se teď na televizní kameru. Já teď něco chci říct, to si možná to budete chtít natočit. Televize, pojďte sem. Tady, tady, svoboda projevu. Toto je výbor Evropského parlamentu pro vnitřní trh a spotřebitele. A nákup auta je největší nákup, který dělá většina evropských občanů po tom, co si koupí dům nebo byt. A práce, kterou jsme odvedli, nebo která se dělá z hlediska dozoru nad trhem, je zásadní pro důvěru spotřebitelů v celé Evropě. Je to nesmírně složitá záležitost ale značně se tím vylepší celý proces, aby se zajistilo, že automobily budou na trhu bezpečné v celé Evropě. Máme přes tisíc pozměňovacích návrhů. Naši pracovníci mnoho měsíců a v podstatě celou včerejší noc na této věci pracovali a já doufám, že hlasování proběhne hladce a chci všem poděkovat za práci. A s těmito slovy chci zahájit hlasování. Mnohokrát děkuji. Um, Ivan Stefanic. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji, děkuji paní předsedkyně za skupinu ELS. Chci stáhnout pozměňovací návrhy 511, 545, 572, 722, 724 a 674. Děkuji. Ivan, can you rem- Ivane, můžete to nám připomenout, až se k tomu dostaneme na tom seznamu? Mnohokrát děkuji. Right. Three, two, one, let's go. Dobře, takže 3, 2, 1, jdeme. Návrh 331 pro, proti, zdrželi se, padá. Návrh 332 pro, hlasování v bloku, proti, prověříme. Check. Check. Kontrola, prověřujeme. I put temporarily here. One more to vote. Ještě jeden hlas. Máme tady jednoho člověka s hlasovací kartou, který ještě nehlasoval. A padá. Dobře. Návrh 17. Pro, proti, strželi se, padá. Návrh. Ten padl. 8. Tran. Kdo je pro? Proti, strželi se, padá. Návrh 8 zpravodaje a 18 envy pro, proti, zdrželi se, přijat. 334 a 9 pro, proti, zdrželi se. Přijat 9. Imko, proti, zdrželi se. Přijat 335, Tram 10, NV 19 pro, proti. Prověříme. Přijat. 336 pro, proti, zdrželi se, padá. Tran 11 pro, proti, zdrželi se, padá. 10 pro, proti, prověříme. Um, that's going... Tento návrh není přijat. Návrh 11 pro, Proti? Prověříme. Padá. 337 pro, proti, zdrželi se. Omlouvám se, zeptám se znovu. 337 pro, proti, zdrželi se. Přijat 12 pro, proti, zdrž, pro, kontrola. padá. 338 pro, proti, zdrželi se, padá. 339 pro, proti, zdrželi se, padá. 340 pro, proti, zdrželi se, padá. 341 pro, 341 pro, proti, ten byl přijat. 342 pro, ne, ten padá. 342 ano, musíme. Pro, proti, zdrželi se, padá. 343 pro, proti, zdrželi se, padá. 345 pro, proti, zdrželi se, padá. ...344, o tom taky musíme hlasovat pro, proti, zdrželi se, padá, 12 pro, proti, zdrželi se, padá, 346 pro, proti, zdrželi se, padá, 347 pro, ne, o tom se nebude hlasovat, 348 pro, proti, 348 byl přijat, 349 pro, proti, zdrželi se, padá. 13, o tom se nehlasuje. 14 pro, proti, prověrka. Prověříme 14. 1, 4. Has passed. Byl přijat. 350, o tom už se hlasovalo. 351 O tom musíme hlasovat pro, proti, zdrželi se, padá. 15 pro, proti, zdrželi se, přijat. 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. 352 pro, proti, zdrželi se, padá. 23 pro, proti, zdrželi se, padá. 353 pro, proti, Prověříme. 353. Padá. 354 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 355 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 14 pro, tran 14. Ten padá. Návrh 356 pro, proti, zdrželi se, padá, ale to prověříme. A je to také NV24 a R356. 17 pro, 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. 357 pro, proti, zdrželi se, padá. 358 pro, proti, zdrželi se, padá. Ale to prověříme 358. Omlouvám se, ten byl přijat. Zmínila jsem se. Tran 15. Pro. Proti. Prověříme. Tran 15. A tento padá. A já doufám, že chápete, proč byl ten seznam pro hlasování tak složitý. Mnohokrát děkuji. Tran 16 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Tran 16. Já myslím, že padá, ale prověříme. Padá. 359, o tom se hlasovalo 18 pro, proti, zdrželi se, prověříme 18. Návrh 1.8.18 byl přijat. 25 pro, proti, zdrželi se, padá. 360 pro, proti, zdrželi se, padá. A teď přejdeme, přeskočíme a máme kompromis 1, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. No, I think we need to do Amendment 23. As Amendment 23 fallen. Návrh 23. Ten už tam nemáme? Amendment. Kompromis 2. Ne, TRAN 23. Musíme hlasovat o návrhu TRAN 23. Dobře, je to strana 13, návrh z výboru pro dopravu číslo 23. Kdo je pro? Stran 23. Pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Compromise two. Kompromis dva. Pro. Proti. Zdrželi se? Přijat. Návrh 456 byl stažen, takže kompromis 3 na straně 15. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 3 na straně 15, 16. Ano? Kompromisní návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A teď přecházíme na stranu 23, na návrh 32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 Takže kam se mám vrátit? Dobře, omlouvám se, dámy a pánové. Musíme přejít na TRAN 34, což je na straně 20. Ano? Tran 34. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se padá. 443, o tom se nehlasuje. Envy 39. Pro? Proti? Zdrželi se? Padá. A teď přejdeme na stranu 23. A to je článek 9, pozměňovací návrh 32 a 468. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Padá. Návrh 47 z Envy pro, proti, zdrželi se, padá. Návrh 511 byl stažen, děkuji. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď přecházíme o pár stránek dál na stranu 31. Děkuji. Návrh 545 byl stažen, návrh 572 byl stažen, takže přecházíme na kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A, A teď přecházíme na stranu 38, kompromis 7. Some of you may have this on page. Možná to máte na straně 39. 40 for you. EPP a big type. ELS to mají velkým písmem. Aby dobře viděli. Takže kompromis 7. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď kompromis 8. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď o trošku níž na stejné straně 533, ne 593, 593, kde je pro, proti zdrželi se přijat. Chcete prověřit 593? Ne, dobře. Takže teď přecházíme o pár stránek dál. Návrh 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ano? 51. 51. 51 pro, proti, zdrželi se, přijat. 52 pro, proti, zdrželi se, přijat. 53 pro, proti, zdrželi se, přijat. 610 a Tran 57 pro, proti, zdrželi se, přijaty. 614 pro, 614 pro, proti. Zdrželi se přijat. 58 odpadl. 616. Šestset šestnáct? No, no. Rapporteur, do you want... Pane zpravodaj, chcete hlasovat o návrhu 616? Ano, já myslím, že chceme hlasovat o návrhu 616. Pro? Proti? Zdrželi se? Padá. 618 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. 624 pro, proti, zdrželi se, padá. 59 pro, proti, zdrželi se, přijat. 625 pro, proti, zdrželi se, padá. 60, návrh 60 pro, 60 pro, proti, prověříme. Přijat. 632 pro, proti, zdrželi se, padá. 635 pro, proti, zdrželi se, padá. 636 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. 648 pro, ne, ne, ne, omlouvám se, 651 pro, proti, zdrželi se, padá. 64 pro, proti, zdrželi se, přijat. 653 pro, proti, prověříme. Padá. 652 pro, proti, prověříme. Ještě jeden? Padá. 654 pro, proti, zdrželi se, padá. 655 pro, proti, přijat. Takže 655 a 61 byly přijaty. 65 pro, proti, zdrželi se, přijat. 72, envy, ten odpadl. 656 pro, proti, zdrželi se přijat, 66 pro, proti, zdrželi se přijat, 73 pro, proti, zdrželi se přijat, 657 pro, 73 prověříme. Přijat. 657 pro, proti, zdrželi se padá, 658 pro, proti, zdrželi se, přijat. 67 pro, proti, zdrželi se, prověříme to. Přijat. 659 pro, proti, zdrželi se, prověříme. omlouvám se, ten padá. 62 pro, proti, zdrželi se, padá. 660 pro, proti, zdrželi se, padá. 661 pro, proti, zdrželi se, padá. 68 pro, proti, zdrželi se, pad, přijat. 69 pro, proti, zdrželi se, přijat. 76. Ten odpadl. 674 byl stažen, takže jsme u kompromisu 11. Pro, proti, zdrželi se přijat. A tím se dostáváme o pár stránek dál na návrh 78. 78 pro. 78 strana 78 pro, proti, zdrželi se, opadá, 681 a NV 82 pro, proti, prověříme to. Ten padá. 79 pro, proti, zdrželi se, přijat. 80 pro, proti, Zdrželi se. Přijat. 682. O tom se nehlasuje, o tom se také nehlasuje. 684 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. 684. That's fallen. Ten padá. NV81. 84. Malý okamžik. NV84. Pro? Proti? Zdrželi se? Padá. Můžeme se vrátit. NV83. To mi uniklo. Pro? Proti? Můžeme prověřit NV83. Pro? Prověříme to elektronicky. NV83. NV83. Přijat. Přijat. Dobře. Takže návrh 81 zpravodaje pro, proti. Prověříme. Děkuji, ten byl přijat. Hold on a Just a sip of water. Excuse me. There's a huge amount of con- Musím se hodně soustředit a často je to hodně natěsno. Tohle je demokracie v akci. A já jsem velice pyšná, že k tomu patřím. Děkuji vám. Hodně mi na tom záleží. Takže teď přejdeme na 686. Pro, proti, prověříme. padá. NV85 pro, proti, zdrželi se, padá. Myslím, že ano, ale prověřím to. Je to hodně natěsno. Ano, padá to. 82 a 689 pro, proti. To musíme prověřit. padají. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijat. O dvě stránky dál návrh 84. Chcete o 84 až 87 hlasovat zároveň? Ne? Dobře. 84 pro, proti, zdrželi se. Padá 85 pro, 85 pro, proti, zdrželi se, padá. 86 pro, proti, zdrželi se, přijat. 87 pro, proti, zdrželi se, padá. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijat. O dvě stránky dál návrh 92, ne, 708? Ne? Takže to návrh Marie Grapiny 708. Pro, proti, zdrželi se. Padá. Návrh 92. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Návrh 93 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 712 pro, 712 padá, takže Sedmset třináct. Sedmset třináct. Pro. Proti. Strželi se. Přijat. 92. Pro. Proti. Strželi se. Aha, ten stejně padá tak to máte 717, 718, 719 pro, proti, zdrželi se přijat, 90, 72 padá, 94 pro, proti, zdrželi se přijat, NV93, NV93 pro, proti, prověříme. To padá. 95. Devadesát a sedm, dva, tři. O tom se pořád ještě hlasuje. 722, 724 bylo staženo. Ne, taky to bylo staženo. Dobře. Takže ty byly staženy. Spravodaj mi dává najevo, že ho stáhl 95, ano. 747 a 748. 747 a 748 pro, proti, zdrželi se, padá. Kompromis 13. 13, pozměňovací návrh 13. Kompromis 13 pro, proti, zdržel se, schváleno. To znamená, že se teď můžeme posunout o pár stránek dál. 762. 762. Je to eh, strana 67 na stránce EPP. 76 pro, proti, zdržel se 7, eh, teď 97 pro, proti, zdržel se schváleno a Envy 99. Envy 99 v pořádku pro, proti, zdržel se s, eh, zrušeno vstal eh, Envy pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme to elektronicky. Schváleno. Envy 105 pro, proti, zdržel se, zruš, eh, padá 782 pro, proti, zdržel se, padá 785 pro, proti, zdržel se, padá kompromis 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. 107 o dvě stránky dál, eh, Envy, pro, proti, zdržel se, padá 108.6 pro, proti, zdržel se, padá 108.7 pro, proti, zdržel se, schváleno 98 pro, proti, zdržel se, padá 788 pro, proti, zdržel se, padá tran 18, 80 pardon, pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky. neschváleno, 99 pro, proti, zdržel se, schváleno, 7, 8, 9 pro, proti, zdržel se, padá 1, 0, 8, envy, pro, proti, zdržel se, padá envy 1, 0, 9 pro, proti, zdržel se, padá 7, 9, 0 pro, proti, zdržel se, eh, budeme kontrolovat elektronicky. padá. 110 od Envy pro, proti, zdržel se, padá. 791 pro, proti, zdržel se, padá. 792 pro, proti, zdržel se, padá. 100 pro, proti, zdržel se, schváleno, 101 pro, proti, zdržel se schváleno, 793 pro, proti, zdržel se schváleno, 102 pro, proti, zdržel se schváleno, 103 pro. Chcete zkontrolovat 102? Eh, Dobře, elektronicky zkontrolujeme. Schváleno. 103 pro, proti, zdržel se 103 ještě jednou pro, proti, zdržel se, padá, 104 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme. Schváleno. Omlouvám se, říká předsedkyně. Dobře. Ano, je to schváleno, děkuji, Ivo. 794 pro, proti, zdržel se, padá, 105 pro, proti, zdržel se schváleno 106 a Envy 111 pro, proti, zdržel se schváleno 107. Eh, ještě zkontrolujeme 106 a 111 elektronicky. Ne, schváleno. Každopádně 107 pro, proti, zdržel se schváleno 108. Můžeme vzít něco z toho en bloc? Ne, dobře. Takže 108 pro, proti, zdržel se schváleno, 109 pro, 109 pro, proti, zdržel se schváleno. 110 pro, proti, zdržel se. Já myslím, že to je schváleno, ale zkontrolujeme to ještě elektronicky. 110, prosím. schváleno. 1.1.1 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1.1.2 pro, proti, zdržel se, 1.1.2 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1.1.3 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky. 1.1.3 takže padá 7, 9, 5 pro, proti, zdržel se, padá 1, 1, 4 pro, proti, zdržel se, schváleno 7, 9, 6 pro, proti, zdržel se 7, 9, 6 padá, dobře. A teď je na řadě 100. 15 a 7, 9, 8 pro, proti, zdržel se schváleno 1, 1, 6 pro, proti, zdržel se schváleno, výborně. A dostáváme se až k číslu 122, pozměňovací návrh 122, myslím, 122 e, Takže 7, eh, 95 eh, eh, nebyl schválen, to znamená, musíme začít s pozměňovacím návrhem 801 znova. 801 pro, proti, zdržel se schváleno. 117 pro, takže 802 pro, proti, zdržel se, padá. A teď 803 pro, proti, zdržel se, schváleno. 804 pro, proti, zdržel se, padá. 805 pro, proti, zdržel se, padá. 119 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1.20 a 8.06 pro, proti, zdržel se, padá. Jedna, dva, jedna pro, proti, zdržel se, schváleno. Jedna, jedna, dva, pardon, jedna, dva, dva pro, proti, zdržel se, schvál, ne, e, padá, říká předsedkyně, kontrolujeme elektronicky 122. takže jsem se mýlila, říká předsedkyně, omlouvám se, padá. A teď 828 pro, proti, zdržel se, padá. 831 pro, proti, zdržel se, padá. 835 pro, proti, zdržel se, padá. 850 a 132 pro, proti, zdržel se, padá. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď k pozměňovacímu návrhu 139. Na mém seznamu je to na straně 79. třicet devítka. Dobře. Pro? proti, zdržel se, schváleno. 140 pro, proti, zdržel se, schváleno. 899 pro, proti, zdržel se, padá. 900 pro, ne, o tom se nebude hlasovat, takže 88 pro, proti, zdržel se, padá. 142 pro, proti, zdržel se, padá. Kompromis 16 Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 144. Ne, omlouvám se, říká předsedkyně. 987, 9, 907, 908, schváleno 910 pro, proti, zdržel se, padá 911 pro, proti, zdržel se, padá 912, eh, schváleno, 144 pro, proti, zdržel se, schváleno. 914. Zkontrolujeme 912. Chcete kontrolu elektronickou? anebo 1 911. Tak, kontrolujeme elektronicky. Pozměňovací návrh 911. Dobře, schváleno. Devět, jedna, čtyři, pro, proti, zdržel se, padá. Jedna, čtyři, pět, pro, proti, zdržel se, schváleno. 916 pro, proti, zdržel se, padá. 917 pro, proti, zdržel se, padá. 921 pro, proti, zdržel se, schváleno. 923 pro, proti, zdržel se, padá. 91 pro, proti, zdržel se, padá. 925 pro, proti, zdržel se, padá. 926 pro, proti, zdržel se, padá. 927 pro, proti, zdržel se, padá. 150 pro, proti, zdržel se, myslím, že také padá. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se, schváleno. 965 na... E, takže kdo je pro? Proti? 965 pro, proti, zdržel se, padá. 155 pro, proti, zdržel se, padá. Zkontrolujeme. 155 pro, proti, zdržel se, schváleno 966 pro, proti, zdržel se, padá 967 pro, to všechno padá, 968 pro, proti, zdržel se, padá 97, ten padá, 969 Hlasujeme o 969 pro, proti, zdržel se, padá. 970 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky. 970 972 pro, proti, zdržel se, padá. 156 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, 156. Schváleno. 973 pro, ne, to padá, 973 padá a teď máme až ne, 974 je eh, slučitelný, takže pro, proti, zdržel se, padá. 975 pro, proti, zdržel se, padá. n 102, 9, eh, to už padá, takže 976 pro, proti, zdržel se, padá. 977 pro, proti, zdržel se, padá. 978 pro, proti, zdržel se, padá, 979 pro, proti, zdržel se, padá, 980 pro, proti, zdržel se, padá, 981 pro, proti, zdržel se, padá, 982 Posuneme se až 957 eh, eh, eh, pro, proti, zdržel se schváleno, 985 pro, proti, zdržel se padá, 158 pro, proti, zdržel se schváleno, 130 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, NV 130. Děkuji. E, devět pro, proti, zdržel se, padá jedna pro, proti, zdržel se, schváleno. nula pro, proti, zdržel se, schváleno. dva pro, proti, zdržel se, schváleno. jedna pro, zkontrolujeme 132. 132 kontrolujeme elektronicky. Ano, schváleno. 161 pro, proti, zdržel se, schváleno. 133 pro, proti, zdržel se, schváleno. 162 pro, proti, zdržel se, schváleno. 987 pro, eh, pardon, 6 eh, pro, proti, zdržel se, padá, myslím. Zkontrolujeme. 986. Padá. Tran 98 pro, proti, zdržel se, padá. 163 pro, proti, zdržel se, padá. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se, schváleno. 997 pro, proti, zdržel se, padá. Kompromis 19 pro, proti, zdržel se, schváleno. Takže další je 1004 pro, proti, zdržel se, padá 1005 pro, proti, zdržel se, padá 1006 pro, proti, zdržel se, padá 1007 e, pro, proti, zdržel se, padá 1008 pro, proti, zdržel se, padá. 1009 pro, proti, zdržel se, padá. 1066 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1000, eh, teda 167 pro, proti, ano, 167 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1012 pro, proti, omlouvám se, říká předsedkyně, teď eh, je na řadě 1012. Pro, proti, zdržel se, padá. Eh, jaká byla vaše otázka? Takže můžeme pokračovat. Podměňovací návrh 168 pro, proti, zdržel se schváleno, 169 pro, proti, zdržel se schváleno, 0 eh, eh, pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, 170. Takže to byla 170, schváleno, 171 pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď 1018 eh, eh, eh, hlasujeme pro, proti, zdržel se, padá 1017 pro, ne, o tom nebudeme hlasovat protože to je 3, podle 2, takže o tom nemusíme hlasovat. Další pozměňovací návrh, o kterém hlasovat budeme, je druhá část eh, pozměňovacího návrhu 1.0.17. Pro, proti, zdržel se, padá. A na řadě je pozměňovací návrh 1020, eh, 21 a NV 138. Pro, proti, zdržel se, padá. Pozměňovací návrh 172 eh, pro. 172 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1024 pro, proti, zdržel se, padá. 1, 026 pro, proti, zdržel se, padá. 173 pro, proti, zdržel se, schváleno. 174 pro, proti, zdržel se, schváleno. 175 pro, proti, zdržel se, schváleno. 176 pro, proti, zdržel se, schváleno. 177 pro, proti, zdržel se, schváleno. 178 a chcete kontrolovat elektronicky 177. Takže ten padá. 178. Ne, padá. Bylo to těsně, ale 177 není schválen. 178 pro, proti, zdržel se, schváleno. 179 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1034 pro, proti, zdržel se, padá. 180 pro, proti, zdržel se, schváleno. 181 pro, proti, zdržel se, schváleno. 182 pro, proti, zdržel se, schváleno 183 pro, proti, zdržel se, schváleno 184 pro, proti, zdržel se, schváleno 185 pro, proti, omlouvám se, říká předsedkyně, 139 je ještě třeba eh, prohlasovat pro, proti, můžeme to zkontrolovat elektronicky, 139. That passes. Schváleno. 185 pro, proti, zdržel se, schváleno. 14. 0 pro, proti, zdržel se schváleno, 6 eh, pro, proti, zdržel se schváleno, 1 pro, proti, zdržel se schváleno, 7 pro, proti, kontrolujeme, 1037. Takže ještě jednou. Ještě pár hlasů, ale padá. 1037 padá. 187. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 1039 pro, ne, opravuje se předsedkyně, takže 108,8 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1042 eh, pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky. 189 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1043 pro, proti, zdržel se, padá. 1044 pro, padá. Takže 190, 190 pro, proti, zdržel se, Schváleno. 91 pro. Ne, 99 padá. 191 pro, proti, zdržel se, schváleno. 191. Zkontrolujeme. Schváleno. to neuvěřitelné cvičení na soustředění, že? Už jsme skoro, skoro u cíle. Téměř u cíle už jsme. Musím eh, hlasovat o tom 1047 a eh, tran 100 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1048 pro, 1048. Ne, takže hlasujeme pro, proti, zdržel se, padá. 1051 pro, proti, zdržel se, padá. 1054, to je ten další. A ještě taky 52, ne. 1054, pro, proti, zdržel se, padá. 1055 pro, proti, zdržel se, schváleno. 101 pro, ne, ten už padnul. 1060 pro, proti, zdržel se, padá. 1061 pro, proti, zdržel se, padá. A teď jsme až u 1066. E, pro, proti, zdržel se, padá. A teď 1067 pro, proti, zdržel se, padá. A 1072 pro, proti, zdržel se, padá. 1 a budeme kontrolovat elektronicky 1072. 1072. O tom teď hlasujeme. Padá. Omlouvám se, Evene. To je určitě nejkomplikovanější hlasovací seznam, který jsem kdy měla pod před očima. Děkuji za vaši trpělivost. Teď už vidím, jak je Eh, to možné komplikovat. A teď pozměňovací návrh 192 od zpravodaje pro, proti, zdržel se, schváleno. A od zpravodaje 193 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1074 pro, proti, zdržel se, padá 1, 9, 4 pro, proti, zdržel se schváleno 10, 75 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1, 9, 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. 10, ne, zkontrolujeme 195, dobře. Padá, omlouvám se. 195 padá, 1074 ne 1078, opravuje se předsedkyně 1078. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Ne, ten padá, děkuji. Takže 1079 pro, proti, zdržel se. Já myslím, že to bylo schváleno, ale zkontrolujeme elektronicky 1079. Ne, padá. 10,79, to bylo tohle. A teďko 10,80 pro, proti, zdržel se, padá. 10,81 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky. Padá 1082 pro, proti, zdržel se, padá. 1083 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1084 e, pro, proti, zdržel se, padá. 103 pro, proti, zdržel se, padá. 1085 pro, proti, zdržel se, padá. 1086 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1.04, to padá, 1.96, pro, proti, zdržel se, schváleno. 1.087, pro, proti, zdržel se, padá, zkontrolujeme. 1.087 a padá 1088 pro, proti, zdržel se, schváleno. 105 pro, ne, padá. Kompromis 20, už jsme téměř u cíle, dámy a pánové. Kompromis 20 pro, pro schváleno. Děkuji vám. A teďko 1.09 od TRAN. Ne, omlouvám se. 1097. Je to na straně 101. Pro, proti, zdržel se, padá. 1, 1, 0, 3, pro, eh, padá. 1, 1, 0, pro, proti, zdržel se, padá. Kompromis 21, pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď TRAN 109, musíme o tom hlasovat? TRAN 109, pro, proti, zdržel se, padá. 1, 1, 1, 1, pro, proti, zdržel se. Tam myslím, že je pod stolem, ale ještě se na to podíváme. Tak hlasujeme elektronicky. Padá. Jedna, jedna, jedna, dva. Zkontrolujeme elektronicky. Padá. tři. pro, proti, zdržel se schváleno. 1115 a 146 od Envy pro, proti, zdržel se, padá. 1116 pro, proti, zdržel se, padá. 1117 pro, proti, zdržel se, padá. 149 pro, proti, Zapomněla jsem na Envy 147 pro, proti, zdržel se, padá. Envy 149 pro, proti, zdržel se, padá. Envy 148 pro, proti, zdržel se, padá. 118, 1118 eh, pro, proti, zdržel se, padá. Chcete zkontrolovat 11, 11 18? Ne, padá. E, Envy 150 pro, proti, zdržel se, padá. Envy 151 pro, proti, zdržel se, padá. 152 pro, proti, zdržel se, padá. 1119 pro, proti, zdržel se, padá. 153 od Envy pro, proti, zdržel se, padá. 203 pro, proti, zdržel se, schváleno. 200 ne, je to jasné, padá. No, false, false, sorry, I didn't see the signal. Ne, padá, omlouvám se, neviděla jsem pořádně. 204, trošku zpomalím pro, proti, zdrželi se, padá, padá. 1120 pro, proti, zdrželi se, padá, 1121. Návrh Larry Komi. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. 205. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. 206. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. 1122. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. 1123. Pro, proti, zdrželi se. Prověříme. 1123. padá. 1124 pro, proti, ne. 207 pro, pro 207 pro, proti, zdrželi se, přijat. 1127 pro, proti, zdrželi se, přijat. 1129 pro, proti, zdrželi se, přijat. 1130 pro, ne, ten padá. Takže jdeme na 1136. Můžeme to udělat zároveň bloku 1136, ne? Aha, omlouvám se. Ne, dobře. Takže návrh Šaldemóze 1136 pro, proti, zdrželi se přijat. To padá 1137 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Padá 1138 pro, proti, zdrželi se, padá 1139 pro, proti, zdrželi se, padá 208 pro, proti, zdrželi se, přijat, padá, omlouvám se, padá 11.41 pro, proti, zdrželi se, přijat. 1142 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Padá. 209 pro, proti, zdrželi se, padá. 210 pro, proti, zdrželi se, padá. 211 pro, proti, zdrželi se, přijat. 212 pro, proti, zdrželi se, padá. Tran 1 pro, proti, zdrželi se, padá. 213 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. 214 pro, proti, zdrželi se, Přijat. 215 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Můžeme něco vzít v bloku. 216 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 217 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 2. Trán. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 218 pro. Proti. Prověříme. 218. Přijat. 219 pro. Proti. Zdrželi se. Padá. 220 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Tam 3 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. NV 1 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. NV 2 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. To padá. 223 pro, proti, zdrželi se, padá. 225 pro, proti, prověříme 225, přijat, přijat, dobře. 225 byl přijat. Velkou většinou. Takže kam teď? 224? Ne. Já myslím, že musíme hlasovat o návrhu 224. Ano, pro, proti, zdrželi se. Padá, takže teď 228 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Padá. O jeden hlas. Envy 3 pro, proti, drželi se. Prověříme. Envy 3. To prošlo. Tran 4 pro, proti, drželi se. Přijat. Envy 4 pro, proti, zdrželi se, prověříme. NV4. NV4. Padá. 229 pro. Pro. Jsme u návrhu 229. Pro. Pro proti, zdrželi se, přijat. 230 pro, proti, zdrželi se, padá. 231 pro, proti, zdrželi se, padá. 202, 230 2 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 232. Dámy a pánové, už jsme skoro na konci. Jsme na straně 108 ze 118. A tenhle padl o jeden hlas. Mějte trpělivost, je to opravdu složité. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se, padá. 230 Dva pro, proti. Já už vůbec nevidím. 233. 233 pro, proti, drželi se, padá. 234 pro, proti, prověříme 234. ten padá o dva hlasy. Dvěstě třicet sedm. Ano, 237 pro, proti, zdrželi se, padá. 238 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Byl přijat. 239. Pro? Proti? Zdrželi se. Padá 240 pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme. 240. Padá. 242 pro, proti, zdrželi se. Padá. NV5 pro, proti, Zdrželi se. Já myslím, že ten padá. Tran 5 pro, proti. Já myslím, že ten byl přijat, ale prověříme Tran 5. Byl přijat. Tran 6 pro, proti. Zdrželi se. Padá. Tran 7 pro, proti, zdrželi se, padá. Návrh 243 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. Prověříme, pro, prověříme návrh 3. Návrh 3. Trojka. Dobře, přijat. Přijat. Což znamená, že přejdeme na kompromis 14. 246 pro, proti, zdrželi se, padá. 247 pro, proti, zdrželi se, padá. 248 pro, proti, zdrželi se, padá. NV6 pro, pro, NV6 pro, proti, zdrželi se, padá. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. Čtyřka byla přijata. Prověříme dobře. Prověříme návrh čtyři. Byl přijat. A měli jste pravdu, bylo dobře to prověřit, byl přijat o jeden hlas. 255 pro, proti, zdrželi se přijat. 259 pro, proti, zdrželi se, prověříme. NV7 pro, proti, NV7, NV7 pro, proti, prověříme NV7, prověříme. To prošlo. Návrh 262 pro, 262 pro, proti, zdrželi se, Padá. Návrh 264. 264, o tom musíme hlasovat. Pro, proti, zdrželi se. Padá 263. Pro, proti, zdrželi se. Padá 266. Pro, proti, zdrželi se. Padá 267. Pro, proti, zdrželi se padá, 269 pro, proti, zdrželi se, padá, přijat. Návrh 9, NV 9 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Opravdu už jsme téměř u konce. Tento padá. Návrh 270 pro, proti, zdrželi se, přijat. 271 a 272. Ne, ty padají. Dvěstě sedmdesát šest pro, proti, zdrželi se, padá. Envy 10 pro, ne, ten padá. Dvěstě osmdesát pro, proti, třeli se, padá. NV11, NV11 pro, proti, drželi se, byl přijat. 283 pro, proti, drželi se, přijat. Návrh 5 a 284 pro, proti, zdrželi se, padají. 285 pro, proti, zdrželi se, padá. 286 pro, ne. A to musíme hlasovat? Ano, pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že to padá, ale prověříme. 288. Ještě jeden. Padá. Návrh 290 pro, proti, zdrželi se, padá. 289 pro, proti, zdrželi se, padá. 200. Můžeme vzít společně 291, 2 a 3? Ano, společně. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Všechny přijaty. 294 pro, proti, zdrželi se přijat. 295 pro, proti, zdrželi se padá. 296 pro, proti, zdrželi se padá. NV12 pro, proti, zdrželi se přijat. 299 pro, proti, zdrželi se padá. 300 pro, proti, zdrželi se přijat. 13 pro, proti, zdrželi se, padá. 303 pro, proti, zdrželi se, padá. 304 pro, proti, zdrželi se, padá. 305 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 305 byl přijat. 305 byl přijat. 306 pro, proti, zdrželi se. Padá. 309 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 310 pro, proti, zdrželi se. Padá. 311 pro, proti, zdrželi se. Padá. 312 pro, proti, drželi se, padá. 314 pro, proti, zdrželi se, padá. Návrh 15 pro, proti, zdrželi se, padá. 316 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že tam byl přijat, ale chci to prověřit. Děkuji. Takže teď jsme u návrhu 318. Pro, proti. Ano, ten byl přijat. Děkuji. Děkuji. 318 pro, proti, zdrželi se, přijat. 319 pro, proti, zdrželi se, padá. 320 pro, proti, zdrželi se, padá. 321 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že ten padá. Omlouvám se, tam vzadu. Když si tam povídáte, tak mi to opravdu neusnadňujete. Už jsme skoro na konci. Takže teď prověříme 321. 321. Šaldemoze Sehnalová, Nikola Danty. Ten byl přijat. Omlouvám se, padl, ten padá. 322 pro, proti 322. Proč se nehlasuje u návrhu 315? Protože byl přijat návrh 316. Některé ty věci jsou opravdu blízko sebe, takže 322, teď hlasujeme o návrhu 322, pro, proti, zdrželi se přijat. Myslím, že už nám zbývá jenom tři. NV16, pro, proti, prověříme. Padá, ten padá. NV16 padá. Návrh 6 zpravodaje a 324 a 325 společně pro, proti, zdrželi se, padají. Návrh 329 pro, proti, zdrželi se, přijat. A to je všechno. Ale ještě před závěrečným hlasováním, jestli mohu. Já jen To jsem nedostala, ale žádala jsem o vysvětlení toho, co jsme vlastně neschvalovali. Jestli můžu. Chci vám připomenout, protože je to tak složité hlasování, co jsme vlastně způsobili. Vylepšuje se tím, kvantita a kvalita testování, jak ve výrobě, tak u vozidel na silnici. Zavádí se robustní model pro schvalování typů pro tyto úřady a pro technické služby, které provádějí testování automobilů. A posiluje se, posilují se pokuty, abychom odradili výrobce automobilů od porušování pravidel. Toho jsme v poslední hodně dosáhli a já jsem nesmírně hrdá na to, že jsem se toho účastnila. Mnohokrát vám děkuji a přejdeme k závěrečnému hlasování. Děkuji. Děkuji. Dobře, závěrečné hlasování. Máme tady ještě jednoho člověka, který nehlasoval, uzavíráme hlasování a návrh byl přijat. 33 hlasy pro, 4 hlasovali proti. Mnohokrát blahopřejeme. Opravdu mnohokrát blahopřejeme, mnohokrát děkuji. Well done.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 going to go straight through. Okay, because the commissioner's not. Um, ladies and gentlemen, if I may. Um, Dámy a pánové, když dovolíte, já vím, že máme za sebou opravdu hodně dlouhé hlasování. Jsem velice poctěna tím, že právě dorazila komisařka pro jednotný trh, komisařka Běnkovska můžeme přejít k výměně názorů s paní Běňkovskou. Děkuji. Okay. I think that Julia Reid is asking if... Já myslím, že Julia Reda se ptá, jestli ji zprávu můžeme probrat jako první bod na poledním pořadu jednání. Já I'm move the copyright. Autorské právo přeneseme na odpolední jednání. Nebude to nezbytně první bod, protože tam máme také významnou debatu o vysílání pracovníků a musíme to prověřit s dalšími zpravodaji. Ano, naše zpravodajka pro balíky, která to už nejsem já, tady není. A ten bod byl také na odpolední na odpolním programu, takže kdyby se to přesunulo na později, tak to možná bude problém, protože nevíme, jak je k dispozici. Bude to dnes odpoledne. Pošleme e-mail a aktualizovaný program přes poledne. Pokud máte nějaký problém dnes odpoledne, tak se to budeme snažit zohlednit. Ale v ideálním případě to nechceme až na konec. Ano, to chápu. Nikdo nechce být až na konci. My to nějak zvládneme. Um, I do want to move on to our exchange of views with the... Takže přejdeme na výměnu názoru s paní komisařkou. Takže dnes odpoledne bude první bod stručná výměna názorů. První bod dnes odpoledne bude Aktuální informace od pana Zuly o jeho trialogu, ano. Musíme probrat, jestli další bod bude vysílání pracovníků nebo autorské právo. Ale probereme to na závěr tohoto zasedání s těmito dvěma zpravodaji, ano? A pošleme vám e-mail přes oběd. A potom bude následovat přeshraniční zásilková služba, a to stejně měl být poslední bod. Pokud to bude chtít zpravodajka přesunout na další zasedání, uvidíme. Dámy a pánové, já myslím, že jsme se právě zúčastnili nesmírně důležitého hlasování, kterým se opravdu hodně zlepšuje, jak budou naše podniky a spotřebitelé fungovat na vnitřním trhu. Velice významné věci a já myslím, že často to, co udělala komise, když se snaží řešit tyto význačné problémy, které máme v automobilovém průmyslu, to se podceňuje. Takže já jsem opravdu hrdá, že jsme hlasovali a že jste tady těsně po tom, co jsme hlasovali, paní komisařko. Děkuji. Když jsem se stala předsedkyní tohoto výboru, my jako výbor jsme především přislíbili, že se zaměříme na dvě oblasti vnitřního trhu. První bylo umožnění využití výhod vnitřního trhu v digitální ekonomice a druhá věc bylo zpřístupnění výhod vnitřního trhu v oblasti služeb. A já myslím, že se všichni shodneme na tom, že jsme se hodně věnovali digitální ekonomice, ale možná, že v tomto parlamentu jsme toho ještě moc nedělali pro služby. A teď, eh, když jsme zahájili druhou polovinu funkčního období, pokusíme se to okamžitě napravit a já jsem velice ráda, že tady máme paní komisařku Beňkovskou, aby nás seznámila s balíčkem o službách. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Jsem velice ráda, že jsem tady dnes na této výměně názorů. Je to důležitá součást implementace naší strategie pro vnitřní trh. Letos uvidíte také balíček pro zboží a pro vymáhání práva, ale tento balíček o službách, který byl v komisi přijat před více než měsícem, je opravdu významný krok vpřed. Je to balíček čtyř opatření, která jsme připravili. A domníváme se, že nám to trvalo tak dlouho, protože jsme nad tím opravdu hodně přemýšleli. Hodně jsme konzultovali zúčastněné strany, nejenom poskytovatele služeb. Samozřejmě ti patří k nejdůležitějším, ale byly to i organizace Združení spotřebitelů, zástupci zaměstnanců. Se všemi jsme to probrali a já myslím, že máme velice vyvážený, integrovaný a především praktický balíček. Někdo říká, že to není dost ambiciozní. Někdo říká, že to příliš ambiciozní. Takže já myslím, že správné by bylo říct, že je to vyvážené po všech těch konzultacích a já vám to teď chci předložit. Je to balíček, jak říkala paní předsedkyně, který patří k nejdůležitějším částem naší strategie pro vnitřní trh, protože je to balíček, ve kterém jde o pracovní místa a růst. Všichni víme, že v porovnání se zbožím trh se službami zdaleka není integrovaný a pořád máme řadu překážek, které brání podnikům, odborníkům, spotřebitelům v každodenních aktivitách na vnitřním trhu. Samozřejmě nejvíc postiženou skupinou jsou malé podniky, které chtějí růst. Náš balíček proto řeší všechny tyto problémy. Jak víte, jak už jsem říkala, jsou tam čtyři části, čtyři iniciativy. A já krátce zmíním všechny z nich. Začnu dvěma preventivními nástroji. Za prvé je to návrh revize, revize postupu oznamování pro služby, Zaměřujeme se na proces. Upřímně řečeno, současný proces nefunguje, vidí to všichni, a proto jsme spolupracovali s členskými státy a se zúčastněnými stranami, o kterých už jsem mluvila, abychom našli velice praktický způsob, jak provést revizi. Nejdůležitější je, že to bude vyžadovat, aby členské státy oznamovaly opatření ještě než je přijmou. Ne potom, ale předtím. A já myslím, že to je hlavní důležitý krok. Jde také o zjednodušení a urychlení našich kontaktů s členskými státy u předpisů, které se dotýkají služeb v jejich zemích. Pokud budou problémy s dodržováním práva EU, samozřejmě pořád je možné udělat změnu, protože členské státy to oznámí předem. Tato iniciativa se zaměřuje na větší dialog s vnitrostátními orgány, a na diskuze a řešení problémů předem. Usnadní také vidět a pochopit, jestli jsou navrhované změny přiměřené, poměrné, aby se zajistilo, že tento akt ošetří nejrůznější tržní situace, povinnost oznamovat opatření pokryje také další klíčový požadavek, například režimy schvalování. A poslední věc, Další postup zajistí, nebo nový postup zajistí transparentnost pro externí zúčastněné strany, to je také velice důležité. Umožní jim přístup k těm oznámením, samozřejmě ne výměnu názorů s námi, výměnu dopisu, ale budou mít přístup k celému procesu a ke konečnému rozhodnutí. Druhý prvek v tom balíčku je také zaměřený na právní jistotu a prevenci je to ta prověrka přiměřenosti, posuzování přiměřenosti a hned na začátku chci říct, že je to hodně zaměřené do budoucna. Je to posuzování přiměřenosti nových předpisů o službách svobodných povolání, proto mluvím o budoucnu. To není nařízení, které máme teď, jde o to, co se bude navrhovat. A je to postaveno tak, abychom se zaměřili na nové revidované vnitrostátní předpisy pro takovéto profese. Tento návrh je výsledkem opravdu hloubkové analýzy vzájemných zkušeností a obrovského množství práce, které jsme odvedli v posledních dvou letech. Členské státy posoudily předpisy. Bylo to před 5500 svobodných povolání v celé Evropě, regulovaných povolání. Bude to představovat vodítko, které členským státům umožní posoudit, jestli nová pravidla naplňují cíle a nevedou k nějakým nepředvídaným a případně nežádoucím účinkům. Jak jsem říkala, tato věc se zaměřuje na budoucnost, týká se pouze budoucích změn stávajících předpisů anebo nových předpisů. Na jednom místě tak máme nejdůležitější prvky, které je třeba zvážit pokud je o stávající judikaturu Evropského soudního dvora. To je také důležité. A důležité je také to, že se členským státům neříká, k jakým závěrům mají dojít. Samozřejmě, že ne. Nevnucuje jim to žádné předpisy. Nevyžaduje nic víc a nic mín, než to, že se regulační rozhodnutí eh, budou zakládat na analýze a důkazech. Jde o přiměřené politiky založené na důkazech. A s tím souvisí třetí bod, třetí prvek tohoto balíčku. Jsou to doporučení reform pro regulaci svobodných povolání. My jsme předložili konkrétním státům konkrétní doporučení v omezeném počtu sektorů. A je to v případech, kdy je ta regulace příliš těžkopádná, zejména v porovnání s dalšími členskými státy. A nejde o to, že bychom vyhrožovali členským státům, jde o to, abychom jim pomohli, aby co nejlépe zaměřili svá pravidla. Je to jakási výzva přehodnotit nebo znovu zvážit určité aspekty jejich stávajících platných předpisů. V loňském roce jsem vám slíbila a zavázala jsem se, a samozřejmě pořád ještě platí, že nebudu otevírat směrnici o službách a řekla jsem, že se nebudu vracet k tomu principu země původu. Ne, rozhodně neškodí zopakovat si to a rozhodně nebudeme znovu otevírat směrnici o službách a nebudeme vracet princip země původu. V souhledu se směrnicí o službách si každý členský stát zachová právo uplatňovat vnitrostátní regulační požadavky a rozhodnout, jestli žadatel může nabízet služby na jeho území. A neděláme nic, co by mělo dopad na stávající právo EU o sociální právech a vysílání pracovníků. To je také velice důležité. Opravdu jsme hodně spolupracovali s komisařkou Tysenovou, abychom to zajistili. A jde o transparentnost, aby to bylo jasné a také budování důvěry. A tyto principy jsou stejné jako ty, které jsme uplatňovali při tom návrhu ICAT, to je ta čtvrtá iniciativa, a jde také o to, abychom spojili dva cíle. Zjednodušení, zjednodušení života podniků, především těch menších, a snižování nákladů pro podniky, které vytvářejí pracovní místa. A jde také o právní jistotu pro naše orgány, které pracují se spotřebiteli. Zvážili jsme tři možnosti a rozhodli jsme se, že uplatníme konkrétní, omezené, ale velice dobře zaměřené kroky. Navrhujeme společný celoevropský elektronický postup, aby poskytovatelé služeb, kteří chtějí, mohli poskytovat služby přes hranice. Bude to znamenat naprostou jasnost pro poskytovatele služeb, pokud je o to, jaké dokumenty musí předložit protože to je ve většině případů velká noční můra. A bude to naprostá transparentnost pro orgány hostující země, pracovníky, orgány z hlediska toho, jestli poskazovatel služeb dodržuje vnitrostátní právo. Ten postup možný eh, poskytovat služby mezi podniky i ve výstavbě. Obchodní služby a služby jsou tady dva sektory, které jsme si vybrali. A podle důkazu se ukazuje, že tam potřebujeme opatření nejvíc a snad to také přinese největší prospěch. Bude to dobrovolné, to zdůraznuju. Bude to dobrovolný nástroj pro poskytovatele služeb, ale členské státy budou mít povinnost vytvořit nezbytné struktury na národní úrovni. To je povinné, ale celkově je ten nástroj dobrovolný. Co mají všechny ty čtyři iniciativy společného? Já to pořád opakuji, ale jde o transparentnost, o přeměřenost a účinnost, efektivitu. Jde o transparentnost, protože našim podnikům jasně stanoví, jaká pravidla musí dodržovat a jaké dokumenty, jaké doklady musí předložit. A jde o transparentnost, protože se zajistí, že regulace povolání bude vycházet z velice jasných a srovnatelných principů. Jde o přiměřenost, protože jsme se zaměřili na IKAT ve dvou klíčových sektorech a zaměřili jsme se na to, aby stávající pravidla byla jednodušší z hlediska jejich dodržování. A jde také o přiměřenost proto, protože jsme se drželi principů a hodnot, ze kterých vycházejí směrnice o službách a odborné kvalifikaci. Nezacházíme dál. Pořád se pohybujeme v rámci těchto dvou základních směrnic. Zaměřili jsme se na změny, které jsou nutné, aby opravdu fungovaly, protože, jak všichni víme, nefungují řádně, neimplementují se pořádně. A především si myslím, že tam jde o efektivitu, o účinnost, protože jsme přišli s cel, velmi praktickými opatřeními, kterými budeme řešit problémy, o kterých víme jak od poskytovatelů služeb, tak od příslušníků svobodných povolání. A já myslím, že to vychází z úspěšných zkušeností eh, s nástrojem pro informačním nástrojem pro vnitřní trh, který slouží ke komunikaci mezi členskými státy. Vychází to ze vzájemného hodnocení u regulovaných svobodných povolání a vychází to také z velice praktických příkladů toho, kde členské státy zavedly reformy, zbavily se zastaralých těžkopádných pravidel aniž by oslabili ochranu spotřebitelů. Já tady doufám, že budeme spolupracovat a s mánským předsednictvím, které je v této oblasti velice ambiciozní, a také s dalšími předsednictvími, zajistíme, že tato reforma bude přijata brzy ve všech čtyřech bodech. Mnohokrát děkuji za příležitost eh, k úvodnímu slovu a těším se na vaše poznámky. Myšná. Děkuji vám velice, paní komisařko. A teď tady mám seznam e, zájemců o slovo. Začneme tady s vámi, prosím, paní kolegyně. Děkuji vám. Vítejte, paní komisařko, a děkuji, že jste mezi nás zavítala a předložila nám tady hlavní linie toto, tohoto velice ambiciozního plánu, jak zlepšit jednotný trh. My si všichni uvědomujeme, že toho zbývá vykonat opravdu hodně, aby ten trh byl skutečně jednotný, eh, eh, z, eh, sdílený a otevřený všem. Mě velice zajímá ten projekt e-karty je to nepochybně e, excelentní iniciativa, ale kladu si otázku. Pokud bychom měli, dejme tomu, podniky, e, které by si osvojili tuto kartu a e, fungovali v různých oblastech, například ve stavebnictví, v oblasti konzultací, poradenství či eh, v architektuře. Budou potřebovat více takovýchto karet, nebo to bude jednotná karta? Bude to tak možné? Mně vždycky víc eh, hodně leží na srdci ta větší administrativní zátěž, kterou by trpěly hlavně malé a střední podniky. A my chceme tu úředničinu trochu e, omezit, pokud možno. A to samé ještě e, se vlastně týká těch problémů či e, otázek, které by měly vlastně životy spíš zjednodušovat. Takové to jednotné místo, one-stop shop, Teď už jich je nějakých 40, které poskytují informace. My jsme tady v našem výboru hodně hovořili eh, o této otázce a já bych eh, se chtěla zeptat, zdali toto eh, funguje a zdali by třeba tato místa nemohla převzít některé z těchto funkcí, o kterých jste hovořila. Děkuji. Nikol Dante. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. A chtěl bych zejména poděkovat paní komisařce Běňkovské za podrobnou prezentaci. Eh, počkám, až si vezme sluchátka, takže děkuji za to, že jste nám prezentovala jednotlivé prvky tohoto balíčku a rád bych vyjádřil několik konkrétních připomínek. Jednak pokud se týká té směrnice, co se týká toho té procesu, postupu ohlašování, registrace. Myslím si, že bude zde potřeba také vysvětlovat, tedy provádět určitou pedagogickou eh, práci. Bude to tedy určité ohlašování preventivního rázu, než tedy to vstoupí v platnost v jednotlivých členských státech a může to vzbudit určité obavy Může se to zdát dobré, spravedlivé, že takovýto systém, jakmile bude zaveden, eh, tak by měl pomoci tomu, aby nedocházelo k nějakému eh, porušování Mělo by to také usnadnit, zjednodušit tedy eh, kontakty mezi členskými státy a mezi podniky, ale víte, že můžeme tady tento typ oznamování, ohlašování také určitým způsobem instrumentalizovat. Takže je potřeba toto zohlednit s určitou flexibilitou. Pak co se týká té elektronické karty v oblasti služeb, tak tady souhlasíme s těmi cíly, které byly vytýčeny. A kdy tedy zpravodaj a stínový zpravodaj uh, Eh, se zavázali. Takže my souhlasíme s těmi obecnými cíly a také bychom se měli zamyslet, jaké jsou ty kritické body. Tam už jsme několikrát eh, získali informace i od zaměstnavatelů, i z průmyslových podniků. Uvědomujeme si, kde existují určitá ta choulostivá, palčivá místa, ale myslím si, že v zásadě je to dobře nastavené. A potom pokud se týká profesionálního odborného vzdělávání, když se podíváme konkrétně na svobodná povolání živnostníky, tak to je značná část naší společnosti, v některých zemích až 25 pracovní síly. A musíme si uvědomit, že tito lidé potřebují určitý impuls, určitou stimulaci, aby dokázali naplno využívat možnosti volného oběhu pracovních sil a aby tedy, tedy jejich možnosti byly také přizpůsobeny novým podmínkám na trhu práce. Takže paní komisařko, ještě bych si dovolil provést krátké politické zhodnocení. V zásadě podporujeme tento směr eh, v rámci tohoto balíčku směrnic, který navrhuje Evropská komise. Souhlasíme s těmi základními principy a samozřejmě nemůžeme nevyjádřit určité obavy, které máme Domnívám se, že bychom měli směřovat k tomu těžišti, zaměřit se na hlavní témata a hledat řešení také možná těch podružných sekundárních otázek, protože to se určitě dá vyřešit a podaří se nám najít nějakou tu zlatou střední cestu, abychom dokázali zajistit, že Evropa bude silnější, ale také zachovat při náležitou subsidiaritu těch důležitých témat. Anna Maria. Anna Maria. Děkuji. Já skutečně velice vítám, paní komisařko, tento nový balíček služeb. Je opravdu e, důležité znovu a znovu zdůrazňovat význam jednotného trhu pro služby a růst obecně. Vím, že se hodně angažujete v implementaci směrnice o službách a teda tři opatření, eh, notifikace, eh, text přiměřenosti a jednotný průkaz, evropský jednotný průkaz nebudou eh, nějakým alternativním způsobem, jak prosazovat postupy. Nemá to být alternativní cesta, ale paralelní. A chtěla bych slyšet, že jste opravdu v tomto jednotná a že jednotní a že jste tomu plně oddána. Takže tento eh, balíček bych ráda vnímala jako dodatečná opatření a ne jako náhradu, protože prosazování toho prosazování, které je stále ještě problémem a ještě k maloobchodu a k oblasti distribuce. Eh, prostě teď Evropský soudní dvůr eh, 14. října má konat slyšení o otázce, zdali tento sektor je vnímán jako součástí, eh, jako něčím, co je pokryto směrnicí o službách, tak jak to vnímám já. Komise to řekla vícekrát, podobně i rada, ale teď se blížíme k tomu slyšení a hovoří se o tom, že každopádně eh, vlastně při tom eh, eh, plánování eh, nemohou, nemohou místní orgány nos, přinášet taková opatření, která by byla nepřiměřená a tak dále. Tady by mohly začít vznikat problémy. Nevím ještě, jaká další pravidla na evropské úrovni by pokrývala možnost pro maloobchodníky, aby se aby se usazovali v jiných e, státech Unie. Pro mě je prostě ta možnost usazování jedním ze základních pilířů toho jednotného trhu. Není to žádná vedlejší záležitost a hodně velkého množství e, provozovatelů v Evropě se to e, týká. Takže já bych se chtěla zeptat, zdali toto vnímáme jako službu uvnitř směrnice o službách, zdali se to e, týká i územního plánování, či pouze vnitrostátních situacích a tak dále. Já e, se teď, e, teď požádám paní komisařku, aby se k těmto třem otázkám vyslovila a pak přijdou na řadu další poslankyně a poslanci. Dobře, takže paní Ruže Tun. Eh, samozřejmě, že ten eh, evropský průkaz, eh, chápu vaše připomínky, vaše obavy, ale bude tady prostě jedna karta, jeden průkaz na členský stát a konkrétní oblast, protože to jsou různé požadavky a je nevyhnutelné postupovat touto cestou. Samozřejmě, my budeme stavět na stávajících systémech a budou tady k dispozici ty nástroje, které jsou, ten jednotný to jednotné místo, eh, jednotný eh, One Single Digital Gateway a tak dále. Co je podle mne důležité, je, že to bude skutečné zjednodušení pro poskytovatele služeb. Bude to prováděno v jejich národních eh, státech, v národním jazyce. Možná, že to je mm, prostě vedlejší záležitost, ale ono to je důležité. Oni prostě nebudou mít co řešit s tou hostitelskou zemí v cizím jazyce, budou to řešit na svém území, ve své mateřštině a bude to jejich stát, který bude kontrolovat ta nutná e, data, ty příslušné údaje, které budou zasílány tomu hostitelskému státu a ty informace budou automaticky kontrolovány. A samozřejmě tady jsou i upraveny různé lhuty, v tom návrhu, protože musím říct ještě jednu věc, ono je to vlastně oboustraná záležitost. Eh, za, eh, eh, ono to vlastně zahrnuje jak nařízení, tak směrnici. A možná, že ta moje odpověď je příliš obšírná, ale to, co chci říct, je podle mě důležité. Hostitelská země může také žádost odmítnout, pokud pokud prostě to nebude takto moc učinit z hlediska uplatňování či nedodržování té směrnice o službách. Ta bude v tomto rozhodující. A vím, že tady vzniká celá řada otázek a připomínek ohledně toho oznam, postupu při oznamování. Z mého pohledu e, se jedná o jednu z nejjednodušších součástí celého procesu. Samozřejmě, my jsme to přizpůsobili trhu se službami, ale ono to velice dobře funguje e, již řadu let pro trh e, s komoditami a e, se zbožím a členské státy prostě e, to notifikují těsně předtím. A stejný postup by se aplikoval, e, kdyby prostě ta, směr, ta legislativa byla schválena po parlamentním trialogu. A e, myslím si, že toto je postup, který také členským státům a komisi umožňuje, aby spolupracovali a zajistili, aby nová pravidla e, ke službám e, přijatá členskými státy byla v souladu s komunitární legislativou. Například svrchovanost členského státu je respektována v tomto případě. A my vlastně chceme dosáhnout jenom toho, zajistit jenom to, aby členský stát, jak už jsem to také řekla, E, e, v těch pravidlech, které navrhuje, jednal v souladu s komunitární legislativou e, ve fázi, kdy prostě ještě můžou být přidělaty případné změny, aby to celý proces nespomalilo. A k té třetí otázce o prosazování. Samozřejmě já mohu jenom říct, že naprosto souhlasím s tím, co jste řekla, paní Koreca Bild, protože do konce března Eh, do 25. myslím by to mělo být, 25. Eh, by komise měla schválit oddělený eh, balíček o prosazování. Není to v této části. To prosazování máme v plánu do toho 25. března a pak je tam vlastně ještě ten balíček eh, o zboží, to bylo nejproblematičtější. A pak ta svoboda eh, usazování, to je, myslím, trochu jiná diskuze. Rovněž zásadně souhlasím, že se jedná o opravdu principiální téma a pokud byste dovolila, tak bych se k tomu vrátila později. Ale to prosazování, to je, to je oddělené, to není součástí tohoto balíčku. Takže ještě někdo z dalších frakcí. Ještě jsem chtěla s dovolením eh, připomenout, že distributoři, prostě ten celý eh, sektor retailu je pro mě důležitou prioritou. Bylo to také v strategii o jednotném trhu eh, samostatně pojednáno a je to součást směrnice o službách samozřejmě. Je to, je to toho součást. Děkuji. Dan Dolson, prosím. Ano, děkuji. Vicky. Já jsem chtěl říct, že ne příliš často můžeme komisi poblahopřát, ale z našeho pohledu musím říct, že jsme velice rádi, že se dělá něco k sektoru služeb. Byla to hlavní věc v té zprávě o netarifních opatřeních, kterou jsme vypracovali a jsme velice rádi, že komise se některých z těch bodů chytla. Eh, je tady opravdu co zlepšovat v oblasti eh, služeb a je tady celá řada požadavků, které jsou nepřiměřené a které jsme jako výbor definovali a chceme prosazovat přeshraniční obchod, takže jsme velice rádi, že komise v tomto něco dělá. Z hlediska EKR eh, máme zpravodajství k, té jednotné, k tomu jednotnému průkazu a budeme na tom pracovat, až eh, stanovíme, kdo bude zpravodajem, což ještě není, ale budeme, budeme pracovat eh, také společně s eh, Alde na této věci. Takže vlastně nemám žádných dotazů, ale chci říct, že vítáme ten balíček. Samozřejmě, že ďábel tkví v detailu a budeme to ještě muset sledovat, bude se to muset trošičku dopracovat, ale my se na tuto práci těšíme a každopádně máte naší podporu v tom, co konáte ve své svém přístupu. Rída. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařko za to, že jste nám prezentovala dnes tyto plány. Naše frakce je také proto, aby se poskytování služeb přes hraniční cestou zjednodušilo, takže my opravdu obecně tento cíl vítáme. A je pro nás obrovsky důležité, aby eh, veřejná eh, orgány, především v těch hostitelských státech, si podržely možnost věci regulovat efektivním způsobem a směrnice o službách, to se musí zajistit, by neměla být změněna, především ta ustanovení, která se týkají možnosti pro hostitelskou e, zemi regulovat věci v veřejném zájmu. To je pro nás důležité. A pak je tady ještě otázka e, těch služeb, které jsou vyjmuty ze směrnice o službách jako sociální služby a zdravotní služby. Doufám, že to tak zůstane, doufám, že to tak bude. Každopádně vítáme také možnost té, toho jednotného evropského průkazu, aby se snížila administrativní zátěž a aby se umožnilo poskytovatelům služeb v zásadě poskytovat postupovat elektronickou cestou. Máme ovšem určité pochybnosti a dotazy ohledně těch ustanovení, které by v zásadě zamezily tomu, aby hostitelské eh, eh, země Eh, vlastně mm, měli možnost nutit eh, ty eh, poskytovatele služeb k odejmutí či zamezení tomu, aby měli onu, onen průkaz. Zdá se, že to je všechno v rukou pouze té vysílací země. V tomto směru je velice důležité to srovnat se směrnicí o vysílání pracovníků a Eh, je zapotřebí, aby eh, i ty hostitelské země dostávaly, si ponechávaly možnost tyto věci více regulovat. Takže eh, komentáře k tomu, zda by se hostitelské země případně mohly vyslovit pro neudělení toho průkazu, vítám. Krista, děkuji. Omlouvám se, že jdu tak trochu nad rámec dnešní agendy. Jsme velice rádi, že tady jste, paní komisařko, a chtěla bych vám poděkovat za, slu, za to, co děláte v oblasti služeb, ale eh, pak je tady otázka toho schvalování e, Eh, těch emisí eh, vozidel. My jsme velice rádi, že jste tak silná v tomto směru, eh, že držíte tu laťku vysoko. Máte pravdu, že výrobci a členské státy musí dodržovat legislativu. Domnívám se, že náš návrh je dobrý a pokud bude schválen, eh, tak nám umožní mnohem lepší vnitřní trh. Nicméně to bude trvat několik let, eh, než ta legislativa vlastně vstoupí v účinnost. Takže bych vám chtěla říct, že, krom, že součástí vytváření funkčního vnitřního trhu je také tlačení na členské státy, aby zajistili co nejdříve uplatňování legislativy. Většina těch eh, takzvaných špatných aut se stále ještě vyskytuje na silnicích. Já vám každopádně děkuji za to, že jste odvedli dobrou práci, ale prosím vás, abyste na členské státy i nadále vyvíjeli tlak. A úplně v neposlední řadě chci říct, že co jsme viděli ve Spojených státech je toto. Tam dali spotřebitelům eh, vlastně možnost eh, Eh, více ovlivňovat eh, eh, že tam vlastně dali tu možnost kompenzace spotřebitelům. Jak se na to dívá Evropská unie, co komise v tomto chce navrhnout? Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, paní komisařko. My samozřejmě všichni souhlasíme s myšlenkou větší mobility pracovníků na povzbuzení mobility trhu pracovit. Už zde máme nástroj a pokud by se správně používal, tak by právě umožnil, měl umožnit dosáhnout rovnováhy mezi tou legitimní kontrolou nebo povinností Eh, poskytování těchto služeb v členském státě, členském státě a volným oběhem a jednoduchostí. To je směrnice o službách, takže bohužel, bohužel ale není vždy dobře prováděna. Ale otázka, kterou si kladu, proč tedy vytvářet nějaký nový nástroj, když už jsme schopni správně provádět ten nástroj, který už máme jak můžeme věřit, že když budeme mít nějaký nový nástroj, bude skutečně efektivní, pokud nástroj, který už máme k dispozici, nefunguje správně. Takže eh, skutečný problém je v jednotlivých členských státech, že správně neuplatňují tuto směrnici o službách. Některé se toho účastní dobře, některé hůře. Takže já si kladu otázku, zda zde určitě není určitá nespravedlnost, že vlastně, což kazí, zhoršuje ten evropský projev, jak, abychom to prostě neakceptovali tyto věci jako status quo a nevytvářeli nové nástroje, které aniž bychom se ujistili, že budou spravedlivě, vyváženě a dobře prováděny ve všech členských státech. A myslím si, že to je také role komise, aby se ujistila o tom správném provádění a možná by bylo potřeba začít tím aspektem kontroly provádění než vytvářením nového nástroje. Soustředila bych se hlavně na dvě věci. Eh, co se týká toho oznamování. Já si myslím, že ten systém oznamování dobře nefunguje, ale jsou už některé členské státy, které oznamují, které už eh, uplatňují směrnici o službách. Jiné bohužel ne. Proč tedy chceme zvyšovat podmínky nebo požadavky pro ty, kteří již provádějí to ohlašování a proč bychom to nevyžadovali od všech členských států, kdyby již plnili ty požadavky, které existují. Já si myslím, že pro ty členské státy, které to již uplatňují, zpřísňují to oznamování, ještě se zvýší podmínky, zhorší limity. Já jsem si nejsem jistá, že to bude příliš stimulovat eh, tyto členské státy, které již dodržují ty stávající požadavky. A potom další věc je ten odborný, ten pracovní průkaz, ta elektronická karta. Normálně s pomocí článku 16 máme některá ustanovení, které mohou příslušné orgány té hostitelské země kontrolovat, tak aby ten eh, poskytovatel služeb, který dočasně poskytuje určité služby, respektoval určité povinnosti a aby eh, bylo možno kontrolovat, že plní ty cíle ve obecném zájmu. Ale ve směrnici o službách máte také povinnost, která zatěžuje členské státy umožnit tedy online nebo zajistit přístup online ke všem informacím a také vyplňovat všechny náležitosti, všechny formality online, tak já nevím, proč bychom teď měli říkat, že je to ten orgán v hostitelské zemi, který bude muset kontrolovat dodržování pravidel s těmi, s tou cílovou zemí proč bychom vlastně neměli, když vlastně ty orgány té země destinace nebudou více schopny to dělat zítra než dnes, takže si kladu otázku, jak toto všechno bude kontrolovat, pokud nezajistíme, že ta stávající ustanovení, například to jednotné kontaktní místo podle směrnice o službách, které by mělo být zavedeno, aby ve všech členských státech to bylo prováděno. Už jsme sedm let od po datu, kdy měla být provedena směrnice o službách a já žádám, aby komise byla daleko striktnější v kontrole provádění povinností členských států, protože je to jednak odpovědnost členských států, ale také odpovědnost komise, aby kontrolovala, aby zajistila, že státy plní tyto povinnosti. Možná by měla být přísnější kontrola. A co se týká té profesní elektronické karty, například v oboru stavebnictví, tak zde současně revidujeme směrnici o vysílání pracovníků, protože víme, že jsou případy sociálního dumpingu v některých odvětvích, k nímž patří stavebnictví a to v mnoha členských státech. Ta situace je kritická pro evropský projekt, protože vytváří nekalou konkurenci, ohrožuje pracovní místa, zhoršuje pracovní podmínky, podmínky pracujících, tento sociální dumping. To není nutně pouze otázka legislativy. Revidujeme tu novou legislativu o vysílání pracovníků, aby skutečně byla uplatňována. Zde je to také otázka správného uplatňování ze strany členských států a zavedu, kladu si otázku, když zavedeme tento profesní průkaz elektronický, zda neoslabíme prostředky pro kontrolní orgány, té cílové zemi, protože u, těch, u toho vysílání máme podvody jednak a potom také ty falešné eh, OSVČ podle článku 16 eh, směrnice o službách, čímž se vlastně obchází ustanovení směrnice o vysílání pracovníků. Takže by státy měly skutečně dobře provádět tuto legislativu a mělo by se to řádně kontrolovat. Takže já si myslím, že s tímto dvojitým zásahmi, jednak tedy uplatňování směrnice eh, o vysílání pracovníků plus zavádění toho elektronického průkazu, já si myslím, že je to velmi těžké pro to, aby se skutečně náležitým způsobem eh, zlepšila sociální situace pracujících v Evropě. Děkuji. Thank you. Eh, děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařko za vaši iniciativu protože Musím říct, že jednotný trh v oblasti služeb zatím není dokončen a některé oblasti těch služeb eh, ještě úplně nefungují. Chtěla bych vás upozornit konkrétně na oblast dopravy a eh, dodávek zboží. Eh, situace se pro malé firmy v těchto dvou oblastech hodně komplikuje v Evropě. V loňském roce eh, Německo a Francie zavedla, eh, zavedly pravidla minimální mzdy a je to jednotně, je to strané opatření proti pravidlům unijního rámce. Podobně to také letos už zavedlo Rakousko, to znamená, že to pro firmy z jiných zemí eh, přináší eh, administrativní zátěž. Eh, ty firmy musí vlastně prokazovat, že svým zaměstnancům platí stejnou minimální mzdu, pokud tito lidé projíždějí Rakouskem. A Rakousko žádá další potvrzení nejenom pro řidiče kamionů, ale také pro řidiče autobusů a rovněž pro některé osobní vozy. A to je podle mého názoru také vlastně v rozporu s pravidly jednotného trhu a e, potřebuje, e, a Evropská komise by na to měla reagovat. Vzhledem k těmto skutečnostem se vás ptám, zdali oblast, e, kterou jsem pojmenoval, je pokryta vaší iniciativou a co se změní po oznamování služeb v této oblasti. Sergio je další, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A chtěl poděkovat také paní komisařce za to, že jste přišla do našeho výboru. Měl bych dvě velmi konkrétní a stručné otázky. První se týká té elektronické karty služeb. Je pravda, že jakýkoliv nástroj, který může pomoci svobodnému poskytování služeb, bychom měli přivítat. Od začátku ho tedy vítáme a také máme velká očekávání. Nicméně jsou určité konkrétní odvětví, jako do přeprava zboží, stavebnictví, kde existují určité pochybnosti o užitečnosti a skutečném využití takovéto karty služeb a zda to nepovede nebo nebude zvyšovat sociální dumping, případně k nějakým daňovým podvodům. Myslím si, že pokud se bude eh, tato karta služeb řádně využívat, tak v ideálním případě by to mohlo být eh, dobrý nástroj pro boj se sociál, proti sociálnímu dumpingu a proti podvodům. Zásadní otázka zní, že bohužel zatím tomu tak není. V tomto okamžiku považujem, to považujeme spíše za nástroj, který bude vyžadovat i mm, sice mm, další uplatňování, ale nedokáže zefektivnit a právě eh, na toto bych se chtěl zeptat. Zda elektronickou kartu služeb vnímáte jako další kontrolní nástroj, tak aby to eh, zvyšovalo kontrolu eh, a zabraňovalo případně přeshraničním podvodům nebo případně zefektivnilo boj proti sociálnímu dumpingu? A druhá otázka, ta se týká uznávání kvalifikace v tomto balíčku služeb. Eh, jsou zde určité národní normy pro poskytování služeb, které mají zásadní význam a to jsou kompetence, které si ponechávají členské státy, ale znamená to určitá omezení při eh, svobody, tedy svobod, volného pohybu pracujících v Evropě. Proč se v rámci tohoto balíčku nesnažíme vyřešit nebo zjednodušit eh, tuto záležitost, aby alespoň některé profese, například architekti, lékárníci a další eh, specializovaní pracovníci, ne, měli zbytečná omezení svobody pohybu, aby se mohli tedy eh, intenzivněji zapojovat do jednotného trhu. Domnívám se, že je potřeba pokračovat ještě více ve vzájemném uznávání kvalifikací a z tohoto pohledu je potřeba udělat vše pro to, abychom zjednodušili takovou svobodu pohybu. Takže bych chtěl znát váš názor na tu věc a chtěl bych se také zeptat, jak se, jak koordinujete tento návrh s komisařem odpovědným za zaměstnanost a sociální otázky, zejména v oblasti uznávání těch odborných kvalifikací. Ale určitě, pokud nebudeme směřovat k nějakému evropskému mechanismu, tak budou existovat další překážky a budeme zbytečně házet klacky pod nohy významné části evropských pracovníků. Děkuji. Um, Já bych teď do toho eh, s dovolením také vstoupila pár slovy. Nejprve dovolte, blahopřeji k tomu balíčku. Jsme rádi, že je to konečně na světě. A teď, abychom si udělali představu. Jsou tady oblasti, kde jednotný trh a služby fungují velice dobře. A my se samozřejmě snažíme věci eh, zlepšovat a musíme na to eh, stále myslet, eh, že tam, kde to dobře funguje, kde nejsou překážky, tak je to vlastně velká přidaná hodnota tomuto sektoru. A pak, ehm, když to nefunguje úplně dobře zase v jiných oblastech, tak někteří řeknou, ehm, no proč to vůbec mínit, protože to nefunguje, nikdy to pořádně nefungovalo, je to zbytečné. Ne, to je nesmysl, protože ehm, ono to opravdu v řadě ohledů funguje velmi, velmi dobře a musíme to lidem stále připomínat. A další věc, čím dál tím víc ty vysokce technické sektory, Eh, vlastně předkládají novou eh, situaci. Pokud jste třeba v nemocnici a chcete koupit nový eh, skaner, tak vlastně kupujete ten skaner už s smlouvou ohledně údržby a pak tady vlastně bude přijíždět pravidelně vysoce kvalifikovaný inženýr a ty dvě věci již fungují společně, takže už tady vlastně nejsou dvě oddělené části ve všech situacích eh, trh služeb, na jedné straně trh se zbožím, na straně druhé. Ono se to hodně překrývá a já myslím, že v této oblasti by se dalo udělat ještě mnohem víc musím říct, že jsme měli velice e, zajímavou prezentaci k, té, e, k tomu průkazu od vašich lidí během tohoto týdne a bylo by dobré slyšet, že všechny země e, s tím souhlasí, že to implementují, protože těch zatím tolik není. A musím říct, že prostřednictvím té databáze IMI už jde hrozné množství informací, plno oznávání. Možná, že někomu se bude zdát, že těch notifikací je příliš mnoho, ale pokud tady máme 500 milionů osob, 500 milionů občanů, tak, je, tak se musíme, eh, ne, nemůžeme divit, že těch eh, notifikací je tolik. Dalo se to očekávat a je to vlastně dobře. Takže můj náhled je, buďme pozitivní, upozorňujme na to, kde to funguje dobře a zároveň bděle sledujme, eh, kde se věci ještě musí zlepšit, neoddělujme nutně, zvláště když je to 21. století, služby od zboží, protože někde je to hodně úzce spjato a propojeno. Paní komisařko, takže já začnu možná tím posledním bodem. fully, fully... Já naprosto souhlasím. A v těch dvou letech na našem generálním ředitelství také takto pracuje. Eh, zmínila jste automatizovaný sektor. Ty služby teď představují 70-80 celého sektoru. Automobily, výroba je jenom malá součást. Jistě, pořád ještě vidíme rozdíl mezi vnitřním trhem se službami a se zbožím. A proto největším cílem tohoto balíčku je lepší implementace a lepší vymáhání stávajících pravidel, protože nefungují pořádně. To všichni víme. Pak chci opravdu poděkovat panu Dantonovi a paní Šaldemoze zavlídná slova. Já myslím, že je to velice důležité. I pro mě to bylo důležité. Stálo nás to opravdu hodně práce. Aby to bylo v takovém eh, tvaru, v takové podobě, jak je to teď, ale úplně nejdůležitější je podle mě to, aby ty návrhy dávaly nějaký smysl, aby to bylo smysluplné a nebylo to jenom na papíře. Možná, že to není nějak eh, úžasně ambiciozní krok, pro někoho je to více, pro někoho méně ambiciozní, pro někoho málo, pro někoho až příliš, ale pro ně je to první krok velice dobrým směrem, směrem zjednodušování postupů pro ty, kteří chtějí fungovat přes hranice. Ale myslím, že to je také dobrý krok, který někdy nutí členské státy, aby byly navzájem v kontaktu, aby byly v kontaktu s námi, jako s komisí. Takže mnohokrát děkuji za vaše vlídná slova a opravdu s vámi počítám počítám s vaší podporou i do budoucna, i při schvalování typů, protože pro mě osobně je to jedna z nejdůležitějších věcí. Já myslím, že i pro tuto komisi a pro toto funkční období parlamentu byl to obrovský skandál a musíme se vynasnažit. Všechno vysvětlit. A dobře to nastavit do budoucna pro automobilový průmysl. Bylo tady pár otázek na kontroly. Já myslím, že je velice důležité říct, že kontroly samozřejmě. A to jsem také zmínila v úvodním vystoupení. Ten návrh nemění žádná pravidla a povinnosti v oblasti vysílání pracovníků sociálního zabezpečení. To rozhodně ne. Elektronická karta rozhodně neomezí kontroly, možnosti čl- hostujících členských států, třeba pokud jde o výjimky pro staveniště Myslím ne, nemyslím. Naopak jsem si tím jistá. Kontroly by měly být ještě snadnější, protože ta elektronická karta, elektronický nástroj, bude tady k dispozici víc informací. Pro vnitrostátní orgány. A bude to přístupnější pro členské státy, když budou přijímat prohlášení o vysílání pracovníků přes informační nástroj pro vnitřní trh. Od držitelů ICAT tedy dostaneme víc informací o společnostech, které mají vyslané pracovníky. My je k tomu nechceme nutit, ale myslím si, že v průběhu času bude opravdu snadné najít mnohem víc informací a kontroly budou mnohem snadší. K tomu oznamování, ano, celém tom balíčku jde také o lepší vymáhání pravidel, uplatňování pravidel a samozřejmě v tomto procesu budeme pokračovat. Jak jsem říkala, je tady několik principů, třeba pro spolupráci členských států, mezi členskými státy. Musím také říct, že 90 stávajících oznámení se stává až po uzavření celého procesu přijetí. A to není dobrý způsob. Musíme to udělat předem, ještě předtím. Tím se opravdu ušetří hodně času a nebudeme se muset pořád navzájem posílat dopisy s členskými státy. Je to mnohem snazší a rychlejší. Vysílání pracovníků, o tom jsem mluvila. Dopravní služby, ano. To není ve směrnici o službách, ale jak víte, my jsme přijali kroky proti dvěma členským státům a samozřejmě každou takovou situaci prověříme. z pohledu směrnice o službách. Budeme v tom pokračovat. Naprosto s vámi souhlasím v této věci, v tomto případě. Co ještě? Vaše otázka. Otázka pana Gutiereze byla o sociálním dumpingu a kontrolách, na to jsem reagovala. Já myslím, že to je zatím vše. Pokud to bude něco podrobnějšího nebo technického, samozřejmě budeme eh, reagovat písemně, ale nejdůležitější je rozhodně to, že IKAT, kromě zjednodušení pro podniky, to je velice vhodný a užitečný nástroj pro vnitrostátní orgány, zejména ve spojení s vysíláním pracovníků a se sociálním zabezpečením, s těmi různými nástroji. Děkuji. Dobře. Má někdo nějakou otázku na něco dalšího? Máme ještě pár minut. Ne? Ano? Ano, jistě já vím, že nejdůležitější jsou detaily. Teď to teprve celé začíná, začínají diskuze, ale já vám stejně chci poděkovat a opravdu si... Ano, je tady ještě jedna otázka? Dobře, omlouvám se. Pokud máme čas, paní Šaldemóze už zmínila tu otázku schvalování typů. Tady já plně souhlasím. Ale chci se zeptat, jak komise pracuje s výběrem EMIS, pokud je o přístup k dokumentům. Až v závěrečné fázi procesu jsme se dozvěděli, že úředníci Evropské komise musí proaktivně označit e-maily pro účely archivace, aby se uchovávaly déle než 6 měsíců. A já bych ráda využila této příležitosti a požádala, abyste ten proces změnili, aby každá korespondence uvnitř Evropské komise byla plně archivována a věci se mazaly jenom tehdy, když je proto konkrétní důvod. To nám totiž v tom vyšetřovacím výboru opravdu působí velké problémy, když nemáme úplný přehled o tom, co se odehrávalo. Mnohokrát děkuji za tuto poznámku. Musíte také pochopit, že to byly tisíce stran. A samozřejmě to zaměstnalo spoustu útvarů komise. Já vím, že v tom procesu byly problémy. A když to narůstalo, tak jsem se do toho snažila sama zasáhnout, protože i já chci samozřejmě být schopná prohlásit, že z naší strany byla plná podpora pro výbor EMIS. Nechci ten proces zastavit, ale bylo to opravdu těžké. Neustále. Omlouvám se tedy, pokud nastalo spoždění na naší straně, ale my jsme se opravdu snažili. Děkuji. Ale uznávám to. Ano. Dobře, takže další fáze bude taková, že budeme mít v březnu balíček pro vymáhání práva 25. března kolegium, takže možná to bude začátkem dubna. Dobře, to bude výborné. A pokud je o vymáhání práva, my se tomu samozřejmě hodně věnujeme. Věnujeme se balíčku pro spolupráci ve věci ochrany spotřebitele. Podle nás je to také naprosto zásadní součást toho, aby se zajistilo, že naše legislativa se bude řádně uplatňovat a ochrana spotřebitele bude fungovat v celé Evropě, takže za to také děkujeme. Jenom pár věc, ano, paní Šaldemoze se toho také dotkla. Jde o kompenzace pro evropské spotřebitele. Já už jsem znova říkala, a je to opravdu škoda, a je ostuda, že to pořád musím opakovat. Samozřejmě, ochrana spotřebitele je v rukou členských států. Paní komisařka Jourová se s nimi teď snaží pracovat, ale je to ostuda pro průmysl, protože po tolika mých veřejných vystoupeních a apelech na průmysl zacházejí s evropskými spotřebiteli tak, jak s nimi zacházejí. To je opravdu nepřijatelné. Já v tom samozřejmě budu pokračovat. Já nemám žádný jiný přímý nástroj, ale pokud mi s tím můžete pomoct, protože toto je nepřijatelné. Ty rozdíly mezi americkými spotřebiteli a evropskými spotřebiteli. Zále. Pokud ti výrobci automobilů jsou na některém trhu, je to jejich základní trh, ano, jistě. Jestli máme ještě pár minut, tak bych položila otázku ohledně jiného tématu, která, které se nicméně taky týká naše výboru pro právní záležitosti. Asi před rokem a půl jsme hlasovali o zprávě z vlastní iniciativy ohledně ochrany geografických názvů pro zemědělské výrobky. Vy jste nám odpověděla na jaře loni, že budeme mít návrh komise a už je to skoro rok, už uběhl určitý čas od té doby. Bylo to v rámci strategie pro jednotný trh, která vyšla na podzim loňského roku, takže skoro je to rok a půl. Takže jak na tom jsme? Jak vypadá ta situace? Proč to trvá tak dlouho? Doufám, že nám slíbíte, že brzy dostaneme návrh. Je to velmi silný požadavek podniků, malých a středních podniků v místech, kde je ohrožena ekonomika. Jsou to požadavky místních a týkat územních samozpráv, spotřebitelů, požadavek Evropského parlamentu, mnoha evropských občanů. Myslím si, že všichni s tím souhlasíme a mělo by se tedy pokročit ku předu s tímto. Děkuji. of course I remember the, issue, but... Ano, jistě, já si na to vzpomínám, ale nedokážu vám teď odpovědět, budu reagovat co nejdřív. To datum teď nevím, takže nebudu se k něčemu zavazovat. Dobře, ale je dobře, že jste mi to připomněl. Děkuji. Posílali jsme hodně, hodně otázek komise v této věci, tak doufáme, že získáme odpovědi co nejdříve. Thank you very much. Mnohokrát děkuji a znovu se sejdeme ve tři hodiny. Děkuji, paní komisařko. Thank you very much.